Vážený pane viceprezidente, excelence, milí přátelé, kolegové, je mi velkým potěšením, že vás mohu přivítat v Evropském parlamentu, pane Joe Bidene. Pan Joe Biden je 47. viceprezident Spojených států amerických. viceprezident Biden byl klíčovou postavou v politice a to po mnoho let. Byl zvolen do eh, amerického senátu v roce 1972 poprvé jako jeden z nejmladších senátorů v historii své země. Byl zvolen šestkrát, než se nakonec stal viceprezidentem Spojených států amerických v listopadu roku 2008 někdejší předseda eh, výboru pro zahraniční věci a eh, otázky spravedlnosti eh, bude hovořit o otázkách, které v dnešní době eh, zdaleka nejsou populární. Zastává eh, eh, své názory, nerespektuje názory jiných. A to je tedy důvod, proč dnes vystoupíte v Evropském parlamentu, pane viceprezidente, a váš projev bude pro nás tak důležitý a klíčový. A dovolte, abych vám ještě jednou velice poděkoval, že jste přijal toto pozvání a e, děkuji za velice plodnou diskuzi, která se konala e, minulý týden ve Washingtonu. Vážení e, kolegové, multipolární Evropa a Amerika by měly spolupracovat v partnerství a usilovat o stabilitu. Více prezident Biden a jeho návštěva na půdě Evropské unie eh, také eh, dokládá tento závazek, eh, jak abychom vystupovali jako rovnocení partneři v tomto svazku a tak se nám podaří nalézt trvalá řešení na četné výzvy dnešní doby protože eh, dopady eh, krize eh, se ještě projevují terorismus, obhajování svobodného obchodu a další otázky. Milí kolegové, před 25 lety téměř na den prezident Ronald Reagan vystoupil v tomto parlamentu. Bylo to 8. května 1985 a to bylo naposledy, eh, kdy americký prezident eh, hovořil eh, k demokraticky zvoleným zástupcům Evropy. Pane prezidente, vaše vystoupení je symbolem obnovení tohoto dialogu na nejvyšší úrovni mezi našimi zeměmi v Evropě vycházíme z nové smlouvy, která je tak důležitá pro Evropskou unii, která nám, Evropskému parlamentu, dodává novou sílu a akceschopnost. A je tak důležitá pro všechny Evropany po jednoročním působení eh, prezidenta Obamy v Americe eh, se šíří nová naděje pro eh, svět a e, domnívám se, že tedy situace nemůže být lepší. E, pane e, viceprezidente, je nám velkým potěšením, že vás dnes odpoledne můžeme přivítat v Evropském parlamentu. Prosím, máte slovo. Mr. President. Pane předsedo, mnohokrát děkuji za toto uvítání. Bylo pro mě velkým potěšením vás přivítat v Washingtonu v Bílém domě a je pro mě velkou ctí a také výsadou, že mohu pohovořit takto významnému orgánu. Pracoval jsem v parlamentu, kde bylo pouze 435 poslanců, což je pro mě ještě větší podsta z tohoto hlediska. Pamatuji se na projev pana prezidenta Reagana v roce 1985 a jenom bych citoval, citoval irského básníka Jejce, kdy hovořil o velkonočním pondělí roku 1960, kde uvádí, že se všechno naprosto změnilo. Zrodila se strašná krása. Od roku 1985 se změnila spousta věcí a strašná krása se zrodila. Tak, jak dobře víte, dámy a pánové, nejen, že jsem velice potěšen, že jsem zpět v Bruselu po druhé ve funkci víceprezidenta, také asi víte, že někteří američtí politici i novináři ve Washingtonu DC, čili v hlavním městě Svobody. Mám pocit, že v tomto krásném městě, které má tisíciletou historii, která je hlavním městem nejen Belgie, ale také hlavním městem Evropské unie, NATO, toto město si zaslouží také tento titul. Jako zákonodárce pro více než 36 let v našem parlamentu mám pocit, že skutečně mám velkou poctu, že mohu pohovořit k Evropskému parlamentu. Já i prezident Obama jsme se dostali do Bílého domu. Působili jsme v našich legislativních orgánech. Oba jsme byli ve výkonných funkcích a víme tedy, jakou práci odvádíte v baště evropské demokracie. Spolu s mými bývalými kolegy z kongresu představujeme více než 800 milionů lidí. Měli bychom se nad tím za chvíli pozastavit. Dva zvolené orgány, které vytváří zákony pro jednu osminu lidí po celém zemi. To je nevýdané. A nyní pomocí Lisabonské smlouvy jste získali více odpovědnosti a více pravomocí, která vyplývá z tohoto zvýšeného vlivu. Velice to vítáme. Vítáme tuto skutečnost, protože Spojené státy americké potřebují velice silného spojence a spojenectví, abychom spolu mohli bojovat proti problémům 21. století. Celá řada problémů je stejných, nicméně jsou zde nové problémy, než byly problémy v minulém století. Chtěl bych být naprosto otevřený. Vláda Obamy a Bidena si uvědomuje, že potřebujeme velice silnou životaschopnou Evropskou unii. Je to pro nás zcela zásadní. Je to zásadní pro americkou eh, prosperitu i bezpečnost, čili o tom nemějte žádné pochyby. Když jsem byl v Senátu ve své funkci, tak jsem měl možnost setkat se s celou řadou zákonodárců eh, z národních evropských parlamentů a měl jsem možnost se setkat i některými, s některými z vás. Čili velice si vážím všech těchto let, kdy jsme vytvořili nadnárodní parlament, kde je všeobecné hlasování. Tolik věcí se změnilo během těchto let a v rámci transatlantického legislativního dialogu vytváříme velice silný svazek s americkým kongresem a věříme, že minulý měsíc, kdy jste otevřeli svoji kancelář ve Washingtonu, pouze posílí naše další vztahy. 65 let, před 65 lety, 200 kilometrů od tohoto místa se vzdali nacisté a tím byla ukončena druhá světová válka v Evropě. Den poté propukly oslavy na Times Square, Piccadilly Circus, lidé tancovali po champs a na náměstích po celém spojeneckém světě. A zde v Bruselu lidé zpívali hymny Velké Británie, USA i Belgie. Roku 45 8. května byl tento kontinent eh, v ruinách, který byl zničen dvěma světovými válkami. Ale v tu chvíli mírová sjednocená Evropa, Evropský parlament musel znít jako naprosto něco nevýdaného pro kohokoliv, kdo byl tehdy živý. Nicméně spoluobčané jako pan Spak, pan Schumann, Jean Monnet, dali zrod vizi prezident Johnson. Ano, všichni jsme zde, jsme spojeni v tomto sále. Zde jste vy všichni. Co znělo? Jako jednoduchá smlouva, když se vytvořila společenství pro ocel a uhlí. Vzniklo společenství, které prosazuje volný obchod, volné myšlení, podnikání. A toto místo je ani ne tak místem, jako spíše skvělou myšlenkou. Já i prezident Obama věříme v tuto myšlenku. Věříme v lepší svět, v lepší Evropu. Evropa pro všechny členské státy, které dohodují obchodní smlouvy, bojují proti zhoršenému ekologickému prostředí. Musíme sdílet eh, stejné politické hodnoty. Tyto hodnoty sdílí také má země s vámi. Evropa musí být jednotná, svobodná a mírová. Jako řekl prezident Obama v Praze před rokem. Silná Evropa znamená silného partnera pro Spojené státy americké a my silné partnery potřebujeme. Proto uděláme vše, co je v našich silách, abychom podpořili toto vaše skvělé úsilí, protože během posledních 65 let jsme zjistili, že Evropané i Američané bojují za stejný cíl Není tady nic, co bychom nemohli dokázat. Spolu prostřednictvím Marshallova plánu jsme vybudovali Evropu, což byla nejlepší investice v lidských dějinách. Spolu jsme vytvořili svět, trvalou bezpečnost NATO, politickou sílu, která spojuje Ameriku a Evropu, která nás blíže propojuje a to během desetiletí. Spolu jsme vytvořili nejlepší obchodní vztahy v dějinách světa. Představuje to 40 globálního obchodu, což je něco nevýdaného. Přineslo to inovace a prosperitu. Spolu doufáme, že ti, kteří trpí nejrůznějšími katastrofami, než si dovedeme představit, ať je to Balkán, Haiti, Kongo, všichni skeptici, kteří jsou proti těmto cílům, chceme říci, že transatlantské vztahy přispívají k sjednocené Evropě. Má odpověď těmto lidem je následující. I když nejste spojeni společným dědictvím milionů občanů, tak naše zájmy nás zcela jistě spojují. Vztahy mezi mou zemí a Evropou je silné pouto, je mnohem silnější než kdykoliv předtím. Toto století přináší nové výzvy. Jsou zde nová nebezpečí a spolu je musíme řešit ty jeden po druhém. Jsou to obtížné problémy, budou tady určité neschody, nicméně je budeme řešit spolu. Klimatické změny jedna z největších hrozeb, před kterou stojí naše planeta. Spojené státy americké i Evropa dělají vše proto, aby hlavní ekonomiky přispěly ke globálnímu řešení. Všichni jsme učinili ohromný krok ku předu v Kodani. Nyní musíme zajistit snižování emisí, zajistit transparentnost, která je požadovaná a musíme pomoci nejzranitelnějším státům od severu pro Tichomoří, kde jsou potenciální krize. Také, když se podíváme na Afghánistán a Pakistán, snažíme se zrušit Al-Qaidu, chceme bojovat proti Talibanu a chceme vycvičit afgánskou armádu i policii, aby si mohla vytvořit své vlastní jednotky a chceme vybudovat schopnost Afganistánu se spravovat, mít svoji vládu, čili vyčloněme jak občanské, tak finanční zdroje, abychom mohli podpořit takovéto mise. Tyto mise nebývají populární, to víte jak vy, tak já, ale jsou žádoucí. Jako vedoucí představitelé je naší povinností, abychom ukázali a vysvětlili našim občanům, že je to důležité pro naši kolektivní bezpečnost. I když věřte mi, jako politik, který je 38 let pracuje v politice, vím, že to není snadné. Mohu vás ujistit, že v Americe to není populární a podobně jako ve vašich zemích to také není populární téma. Je důležité, abychom stáli bok po boku, abychom zabránili šíření jaderných zbraní. Jsou zde hrozby, které hrozí našim nejbližším spojencům. Spolu se vydáváme nevýdanou cestou spolu s iránskými vůdci. Dámy a pánové, navzdory tomu, co říkají někteří skeptici, bylo řečeno, že se vydáme vstříc jakémukoliv národu, který nám natáhne ruku. Obama řekl, že bude dohoda s Iránem, pokud se budeme vzájemně respektovat. Musíme začít budovat důvěru Irán musí poskytnout přístup k zařízením, které v minulosti nepřiznal. Reaktor, který je údajně k vědeckým účelům. Nicméně svět sledoval a nyní vidí iránské vůdce, kteří jdou proti našim dobrým snahám. Vidíme, že Irán chce ohrozit regionální stabilitu. Chtěl bych naprosto otevřeně říci, iránský nukleární program znamená porušování smlouvy o nešíření jaderných zbraní a vznikají eh, rizika, že se bude, ehm, že bude eskalovat eh, jaderné vyzbrojování na Blízkém východu. Co by bylo ironické, jsou zde vzájemné hrozby. Došlo ke snížení jaderného nebezpečí mezi velmocemi a je nebezpečí, že se zde objeví nový proces vyzbrojování v jiném koutě světa. To by nám naše děti ani vnoučata nikdy neodpustili, kdybychom něco takového povolili. Navíc eh, iránská vláda podporuje teroristické organizace, eh, které působí ve svých aktivitách a neustále jde proti občanům, kteří eh, požadují míromilovnou cestou v ulicích spravedlnost. je povinností, aby se řídili mezinárodními smlouvami, aby byli odpovědnou velmocí, protože pokud ne, tak se dostanou čím dál tím do větší izolace. Jsme zaangažovaní, abychom také poskytli bezpečnost našim spojencům. Chceme právě zajistit eh, protiraketovou obranu právě i na tomto kontinentu. Dámy a pánové, také spolu spolupracujeme v rámci NATO. Připravujeme se pro budoucí nebezpečí, také nebezpečí v oblasti počítačových útoků. Chceme zajistit úzkou spolupráci mezi NATO a Evropskou unii. V minulém roce Spojené státy americké a Evropa spolu velice dobře jednali, když jsme se dostali do ekonomické a finanční krize. A kolektivním způsobem jsme pomohli zabránit tomu, co lidé předvídali, že vznikne. To znamená naprostý kolaps světové ekonomiky. Dnes prezident Obama i já velice úzce sledujeme ekonomickou finanční krizi eh, v Řecku a jakým způsobem to řeší Evropa. Vítáme podpůrný balíček, který zvažujete spolu s IMF a budeme jej podporovat prostřednictvím IMF přímo, protože musíte zachránit Řecko. Mohl bych zmínit celou řadu dalších příkladů. To je jasný důkaz toho, že Evropa není pouze největším obchodním partnerem, ale nejdůležitějším spojencem. Dámy a pánové, naši předchůdci se snažili vytvářet instituce, aby uzavřeli ty nejčernější kapitoly 20. století, aby se neopakovaly v 21. století. Takovéto instituce, váš Evropský parlament, je ohromným úspěchem. Ale nyní se musíme zaměřit na nové výzvy tohoto století. Jak jsem říkala na úvod, svět se změnil. Změnil se naprosto od základů. Příšerná krása se zrodila. Možná nejsložitější hrozba, které dnes čelíme, je hrozba našim občanům ze nestátního sektoru, to znamená ze strany různějších extremistů. Tito násilní extremisté se chtějí dostat ke zbraním hromadného ničení. Tato metla nemá respekt vůči hranicím. Žádný národ, jakkoliv silný a bohatý, jakkoliv schopný a zorganizovaný nemůže sám o sobě čelit těmto hrozbám. Může být tato hrozba potlačena, pokud budeme bojovat za stejný cíl. A to přesně musíme udělat. Nová velmoc, nové pravomoci dané Evropskému parlamentu prostřednictvím Lisabonské smlouvy vám umožňuje, abyste lépe bojovali a také zodpovědněji bojovali proti těmto hrozbám. Vláda USA a Evropský parlament se snaží chránit občany podporovat práva, na kterých jsou postaveny naše společnosti. Jsem si jist, že jsme schopni a musíme chránit naše občany a musíme uchovat a ochránit naše svobody. Od loňského roku prezident Obama i já se necháme řídit naší ústavou. Chceme mít lepší unii, lepší sjednocení. Za tímto účelem jsme udělali první kroky. Například jsme se podívali na vyšetřovací techniky, které nemohly dále pokračovat, pokračovat ani podle našeho svědomí. Rozkázali jsme uzavření Guantanama, což je v duchu boje proti terorismu. A velice si ceníme toho, podporu, která pro vás byla velice obtížná, kterou jste poskytli, abychom mohli naplnit toto úsilí. Učinili jsme to, protože podobně jako vy, prezident Obama i já, jsme se rozhodli mezi bezpečností a našimi ideály. Věříme, že musíme prosazovat naše principy. Díky nim jsme silnější. Pokud je nebudeme dodržovat, tak podkopáme naši sílu. Cílem je, abychom změnili to, co, hodně, to, co ceníme. Musíme změnit naše chování. Osm dní po útoku eh, září jsem hovořil ke studentům, že nesmíme podlehnout těmto útokům. Také jsem říkal, že Amerika nemůže zůstat opuštěná v tomto boji. Myslím si, že má slova se potvrdila a platí i dnes. Nemusím vám říkat, jak jste hrdí na svoje tradice, že musíte například bránit své soukromí. Musíme respektovat důstojnost lidí. To jsou nedělitelná práva. Tato práva jsou vepsána v naší ústavě a závazek Ameriky na ochranu soukromí a soukromých informací jsou stejně hluboké, tak jako vaše. Chráníme jednotlivce proti eh, zneužívání ze strany státu. Což je právo na to, aby vás nechali na pokoji. Nejvyšší soud v USA jasně řekl, že soukromí je chráněno ústavou, platí k základním právům a podobně jako Evropská unie nejvyšší soud charakterizoval toto právo jako záležitost osobní důstojnosti na úrovni jednotlivce. Řadu let jsem bránil práva v oblasti soukromí v americkém senátu. Každý rok se setkávají organizace, které prosazují lidská práva a každý rok já a nedávno také prezident Obama jsme o těchto otázkách hovořili. Není to pouze o mně, je to o zaangažovanosti naší vlády Měnit tyto věci by bylo lží toho, co jsem vždy zastával během posledních 37 let. V výboru pro soudní žalitosti, kde jsme také zodpovědní pro jmenování soudců, jsem měl možnost se setkat s lidmi, kteří právě brání tato práva a Věděl jsem, jak se na to dívají soudce. Vždycky jsem se jich také ptal, jaký je jejich názor na ochranu soukromí, předtím, než jsem je jmenoval do funkce. Čili pro nás je nejvyšší odpovědností chránit občany. Občané musí mít možnost prosazovat svá práva. Prezident Obama říká, že první věc, kdy se ráno probudí, je, je že přemýšlí o bezpečnosti a na to také myslí, když usíná. A já myslím, že každý světový vůdce musí takto uvažovat o své úloze. Fyzická bezpečnost je také nedělitelnou součástí. To je také naše nedělitelné právo. Musíme zajistit bezpečnost našich občanů. Nesmíme umlčovat disidenty, kteří eh, ani nebyli postaveni před soud. Čili naši nepřátelé využívají veškerých možností a nástrojů, eh, například v New Yorku, v Londýně, v Madridě. Abychom je zastavili, musíme použít eh, jakýkoliv legitimní nástroj, který máme k dispozici. Vojenské, spravodajské nástroje, abychom mohli prosazovat naše zákony a naše hodnoty. Máme celou řadu statečných mužů a žen, kteří jsou v zahraničí, kteří se snaží odhalit nebezpečné sítě. Například eh, tento týden jsme využili data o cestujících a pomocí těchto informací se nám podařilo odvrátit eh, útok na Times Square, čili musíme využít zákonu, abychom zastavili takovéto útoky. A věříme, že program na vysledování teroristů je velice důležitý. Poskytuje nám informace při vyšetřování na obou stranách Atlantiku, abychom mohli zrušit tyto plány, abychom mohli zachránit životy. Musíme používat tyto informace pouze k těmto účelům. Ale pochopitelně já vás neobvinuji, že spochybňujete tyto věci, ale pokud máme spolu spolupracovat a řešit tyto problémy, tak jsem si jisté, že spolu můžeme úspěšně využít těchto nástrojů a zajistit přitom soukromí, ochranu soukromí. Je důležité, abychom tak učinili co možná nejdříve. Jako bývalý senátor USA, vím, že je to velice obtížné, když se musí činit eh, velké volby, když se rozhoduje o velkých hodnotách. V podstatě tím vždy procházíte, když v Evropském parlamentu volíte. Pokud se dohodneme, že tento program vysledování teroristů je důležitý, tak se také dohodneme na tom, že můžeme předcházet eh, teroristickým útokům. Také sloužíme 800 milionům lidí. Jsem si jist, že jsme spolu nesouhlasili, možná někde nesouhlasíme, nicméně podobně jako v 20. století budeme čelit výzvám 21. století, především pokud vůči sobě budeme upřímně a budeme si vzájemně naslouchat. Dámy a pánové, Winston Churchill nám řekl, že potřebujeme odvahu. Odvahu, pokud se máme stoupnout a hovořit. A odvaha znamená také, že musíme mít schopnost si sednout a naslouchat si. Dnes jsem hovořil pouze já, ale byste si jistí, že já i má vláda, můj prezident, také nasloucháme, nasloucháme našim spojencům. Dámy a pánové, není náhodou, že Evropa je mojí první zastávkou na mé zámořské cestě. Spojené státy americké potřebují Evropu. A já říkám, že Evropa také potřebuje USA. Vzájemně se potřebujeme více právě nyní než kdykoliv předtím. Takže Toto výročí vítám také jako ohromnou příležitost, abych posílil vztahy našich národů, které vznikly při boji proti nepřátelství. Musíme hledat partnery. Evropané i američané se musí nejdříve dívat na sebe, než když se podívají kamkoliv jinam. Jsme velice poctěni tím, že jsme po vašem boku eh, v bojích, které nás ještě čekají. Takže opět jsem zde a neoblomně říkám, že Joe Biden i prezident Obama velice silně podporují sjednocenou, svobodnou, otevřenou Evropu. Podporujeme vaše ideály a ať vás Bůh ochraňuje, ať vám Bůh žehná, ať Bůh žehná našim vojenským jednotkám. Děkuji. Velice vám děkuji, pane viceprezidente. To byl opravdu obrovský základ pro naši budoucí spolupráci a naše budoucí jednání. Jak se řekl, je třeba si naslouchat a hovořit spolu. To je nesmírně důležité. A ještě jednou vám děkuji, že jste zopakoval tato důležitá slova z minulého týdne. Evropa potřebuje Ameriku a vzpomínáme si na 20. století, první, druhá světová válka, železná opona, když jsme bojovali po boku, abychom dosáhli vítězství a demokracie a vy jste dnes dodal, že Amerika potřebuje Evropu. Budeme to mít vždy na paměti. Je to dobrý počátek našeho partnerství naší spolupráce. Ještě jednou vám nesmírně děkuji, pane viceprezidente.